Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. My dobře víme, že v tuto chvíli právě končí plenární zasedání, pravděpodobně skončí za minutu či dvě, takže dovolte, abychom rovnou zahájili naše jednání protože už máme tři minuty po sedmé. Vítám tu designovaného pana komisaře a místo předsed, předsedu komise pana Maroše Ševčoviče na slyšení. Doufejme, že už to je naše poslední slyšení v letošním roce. Máme tu dva výbory, výbor pro životní prostředí, výbor pro průmysl, ITRE a ENVY. A my už jsme se za poslední několik týdnů zvykli na to, že pořádáme společná zasedání, tak možná bychom i do budoucna mohli pořádat taková ta společná zasedání, nejenom během slyšení. Vítám vás tu všechny kolegy, jak z výboru pro životní prostředí, tak z výboru pro průmysl. Vítám tu také veškeré naše posluchače a diváky, všechny zástupce Eh, průmyslu, nevládních organizací, protože toto je otevřené veřejné jednání. A rovnou chci říci, že také na webových stránkách parlamentu bude toto jednání eh, přenášeno živě po internetu, takže vítám i všechny diváky a posluchače na internetu. Pan Ševčovič už s námi měl slyšení jakožto designovaný komisař pro oblast dopravy ve výboru pro dopravu, kde byl přidruženým výborem výbor pro průmysl. A tehdy oba výbory došly k závěru, že pan Ševčovič je kvalifikovan na to, aby byl členem kolegia komisařů. To znamená, že na otázku číslo jedna už jsme si odpověděli pozitivně. Ještě také dovolte, abych dodal, že z tohoto důvodu se musíme zaměřit dnes na nové portfolio, které bylo panu Ševčovičovi eh, přiděleno jakožto designovanému místo předsedové komise pro energetickou unii. To je nejdůležitější bod dnešního jednání. Samozřejmě výbor ITRA je zodpovědný konkrétně za výbor, za energetickou politiku, za zabezpečení dodávek energie, za energetickou účinnost a úspory, za vyvíjení nových soudržitelných forem energie, energie a energetiky, podporu propojenosti energetických sítí a za e, rozvoj evropských sítí v rámci infrastruktury. A všechny tyto body, které jsem zmínil, samozřejmě budou v nadcházejícím funkčním období velkými prioritami. Členové výboru ITRE se velice těší na to, až nám pan Ševčovič řekne, jak se hodlá s těmi jednotlivými výzvami poprat. Všichni kolegyně a kolegové jste předem obdrželi příslušné dokumenty, konkrétně Mission Letter pro pana designovaného komisaře a místo předsedu Eh, Evropské komise, jeho životopis, jeho prohlášení o finančních zájmech a také jeho písemné odpovědi na naše otázky, na dotazník. Výbor Jury se sešel dnes v 6 hodin, to znamená před hodinou, a ještě jsme neobdrželi dopis, aha, právě teď jsme ho dostali. Skutečně teď před minutou či dvěma jsme ho obdrželi. A ještě samozřejmě tento dopis dostanete vy všichni budete ho mít ještě k dispozici ještě do zítřejšího dopoledne, protože zítra dopoledne se sejdeme s koordinátory na hodnotícím jednání. Všechno tady už máme k dispozici. A v tuto chvíli požádám pana kolegu Laviu, spolupředsedu, aby si vzal slovo. Děkuji, pane kolego Busku. Já rovněž Chci zde srdečně přivítat pana dezignovaného místo předsedu Evropské komisaře Maroše Ševčoviče. On eh, má za sebou diplomatickou kariéru v rámci Slovenského ministerstva zahraničí. Například v roce 2004 byl stálým zástupcem Slovenska u Evropské unie. Poté se krátce stal komisařem pro mládež, kulturu a vzdělávání a poté převzal funkci místopředsedy, který byl odpovědný za meziinstitucionální vztahy, což bylo v Barazovi komisi. Po volbách do Evropského parlamentu v květnu byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. A nyní bych rád potrhl, že portfolio energetická unie je velice významné. E, spočívá v koordinaci práce různých komisařů, například komisaře pro energii a klimatické změny, ale také e, práci komisaře pro rybářství a námořní záležitosti. E, pan Čevčovič rychle, již dlouho zasazuje za velice ambiciozní politiku v oblasti klimatu a také za nízkouhlíkovou politiku. Jakožto místo předseda komise bude jeho úloha spočívat v zrealizování skutečné odolné energetické unie. Jeho priorita bude spočívat v tom, že třeba mít velmi efektivní přístup k této problematice a zajistit společný přístup Evropské unie, což se týká také otázek klimatu. Co se týče pařížského kamitu v roce 2015, kde se bude eh, starat o příslušnou dohodu. Dále bude rozvíjet strategii pro zelený růst a bude odpovědný za to učinit z Evropy vedoucí sílu v otázkách obnovitelných zdrojů a to také v rámci horizontu 2020. Jeho další důležitý úkol bude spočívat v tom, že musí zreformovat eh, systém ETS Evropské unie. Jsem si jist, že kolegyně a kolegové právě tuto záležitost zmíní. Nyní předám slovo zpět panu Buskovi, který nás bude informovat o tom, jak budeme postupovat při slyšení. Děkuji vám, pane kolego. Jaká bude struktura našeho slyšení? Bude v podstatě stejná jako před šesti dny. Vlastně to je teprve 6 dní, minulé úterý, ale přesto dovolte, abych nám všem připomněl, že pan dezignovaný komisař a místo předseda Evropské komise bude nejprve vyznán, vyzván, aby 13 minut využil na svůj úvodní projev, úvodní projev a poté bude mít také k dispozici na závěr 5 minut na závěrečný projev. Poté, co pan také vlastně i stávající místo předseda Evropské komise přednese svůj úvodní projev. Budeme mít čas na 41 otázek ze strany poslanců a poslankyň Evropského parlamentu. Přičemž frakce Evropa pro svobodu a přímé demokracie se nebude účastnit tohoto dotazování a budeme mít takový ping-pong, který kdy bude vždycky jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Prvních několik otázek budou pokládat zástupci evropský, eh, politických skupin a poté se budou všichni ptát podle článku 162 eh, jednacího řádu. Prosíme všechny, aby respektovali řečnickou dobu, přičemž pan místopředseda Evropské komise bude mít 10 vteřin toleranci a všichni poslanci a poslankyně budou mít k dispozici pětivteřinovou toleranci a poté jim budeme bohužel muset vypnout mikrofon. Deset vteřin předtím, než vám skončí řečnická doba, se objeví na monitorech hvězdička, aby vás na to upozornila. Tlumočení máme k dispozici ve 23 jazycích. Prosíme, nemluvte příliš rychle, potřebujeme mít čas na tlumočení do 23 jazyků, to znamená všechny úřední jazyky, všechny vaše eh, rodné jazyky, takže je můžete samozřejmě použít. Takže pokud vás mohu poprosit, pane designovaný komisaři a místo předseda Evropské komise,